Colleghi, la sessione di questo pomeriggio si apre su questioni. Dobrý den, já bych tímto zahájil naši odpolední schůzi o aktuálních tématech. První téma se týká zhoršení politické situace v Egyptě. Vyhlídky na přechod k pravé demokracii a ty bohužel se zdají, že se oddálily ještě mnohem více než dříve. Několik hodin před volbou prezidenta obklíčila egyptská armáda budovu parlamentu a nedávno zvoleným poslancům znemožnila příspout do plenárního sálu. Armáda to ospravedlňovala rozsudkem ústavního soudu, který eh, dospěl k rozhodnutí, že nedávné volby do parlamentu, do dolní sněmovny byly neústavní. Vojenská rada a legislativní orgány se tedy snaží převzít kontrolu nad situací. Egyptská armáda se snaží podporovat laicistického kandidáta na prezidenta Šafíka, ale hovoří se eh, v podstatě téměř již o puči ze strany armády. Ještě se neví, kdo přesně v prezidentských volbách vyhrál, ale armáda rozhodně řekla, že uzná kompetence nově zvoleného prezidenta a předá mu moc až převezme svůj úřad. Situace je ovšem nepřehledná, je znepokojivá a e, co se týče Egypta, budeme mít možnost hovořit s e, zástupcem pro severní Afriku z Evropské služby pro vnější činnost. Já mu velice děkuji, že byl ochoten zavítat mezi nás a poprosil bych ho, aby nám vylíčil, jak on hodnotí situaci v Egyptě a byl bych rád, kdybych se vyjádřil k otázce, jaké možné scénáře vidí v Egyptě pro průběh příštích týdnů a dále, jaký postoj zaujme kandidát muslimských bratří, protože vycházíme z toho, že on prezidentské volby vyhraje a se zachová v rámci vztahů eh, k armádě a zejména k vojenské radě. Děkuji a nyní předávám slovo našemu hostovi. Děkuji. Jsem velice rád, že eh, jste nás pozvali, abychom se s vámi podělili o naše úvahy eh, a odpověděli na vaše možné otázky, které máte k tomu, co se děje u nás a v arabském světě. V Egyptě se stalo několik důležitých událostí, ale čtyři mají mimořádný význam. Minulý čtvrtek Ústavní soud přijal dvě rozhodnutí, dvě významná rozhodnutí, které mají politický dosah. Za prvé, Ústavní soud doznal, že kandidatura eh, Ahmada Šafíka, eh, leteckého eh, generála a někdejšího funkcionáře Mubarakovy vlády, je platná a tím pádem se mohl účastnit druhého kole prezidentských voleb. Zároveň, eh, kdy s tím, že eh, soud potvrdil eh, tuto účast na druhém kole prezidentských voleb Ahmada Šafíka, soud zároveň rozhodl, že zákon, podle kterého byly zorganizovány volby lidového schromáždění a především jedné třetiny tohoto schromáždění, Eh, která tady, tato třetina byla zvolena eh, jednotlivě, jako jednotlivé kandidáty, ne jako mm, kandidáty na eh, stranických kandidátkách, že to nebylo v souladu s ústavou a tím pádem tyto volby byly zrušeny. Byly, bylo zrušeno zvolení veškerých poslanců v dolní komoře na tohoto parlamentu a já si myslím, že toto rozhodnutí má opravdu velký politický dosah a bylo učiněno ve čtvrtek. V sobotu a v neděli potom proběhlo druhé kolo prezidentských voleb a v neděli večer byl vydán ústavní dekret, a to nejvyšší radou ozbrojených sil a tento dekret vlastně rozpustil parlament jakožto první krok a dále legislativní eh, moc udělil eh, armádní radě. Takže to je něco, co tady ovlivňuje situaci. Pokud jde o politické, eh, o prezidentské volby, tak podle předběžných informací, které máme k dispozici, a já říkám, že jsou to pouze předběžné výsledky, zatím ještě nejsou oficiální, eh, kandidát muslimského bratrstva Mohamed Morsi vyhrál v druhém kole asi 52%, získal 52%. Ovšem jeho konkurent Ahmed Šafik, tedy eh, kandidát eh, armády, popírá tento výsledek a oficiální výsledek eh, bude vyhlášen 21. ve čtvrtek, tedy za dva dny. Mohamed Mursi tedy získal asi 52% hlasů, Ahmed Šafík to ovšem popírá a rozporuje eh, tyto předběžné výsledky a ve čtvrtek 21. bychom měli mít k dispozici oficiální výsledky z těchto voleb. Podle toho, co naši pozorovatelé a lidé eh, z terénu eh, říkají, tak druhé kolo voleb proběhlo poměrně klidným způsobem, což znamená, že volby samozřejmě nebyly dokonalé, pokud jde o administrativní přípravu těchto voleb, tak některé věci tam nebyly eh, zcela v pořádku, byly konstatovány určité nesrovnalosti. Ovšem, všechny tyto nesrovnalosti a administrativní nedostatky, jak se zdá, nespochybňují výsledek voleb, neboli jinými slovy, bez ohledu na nesrovnalosti, ke kterým možná došlo, nespochybňuje to, že Mohamed Marsi, Mursi získal převahu nad eh, Ahmadem Šafíkem. Jak říkám, ještě jednou opakuji, že toto jsou informace, které nám posílají naši experti eh, z terénu, ale já bych samozřejmě za to nedal ruku do ohně. Je to zatím pouhý odhad na základě toho, co nám sdělují naši experti. Tedy zatím s tím nakládejme opatrně až do čtvrtka 21. Dále bych se několika slovy zmínil o další události, ke které došlo v neděli večer. Eh, armáda přijala ústavní deklaraci, eh, která všechny le- legislativní pravomoci vlastně přenáší na ozbrojené síly. Eh, do ní komora parlamentu je rozpuštěna a armáda na sebe strhla veškerou legislativní pravomoc. Dále eh, také eh, vojenské síly tvrdí, že eh, bylo vytvořeno ústavní těleso před několika týdny, zatím ještě nemohlo mm, seriózně pracovat. A pokud se nepustí do práce okamžitě, tak armáda tvrdí, že sama sestaví eh, vlastní eh, komisi, která bude vytvářet a připravovat ústavu. Zároveň eh, vojenské síly tvrdí, že budou mít právo veta k příští ústavě a pokud se budou donívat, že nějaký článek té budoucí ústavy nebude v souladu s vyššími zájmy státu, tak jak je vnímají oni, tak mají právo vetovat ten, který článek. Ačkoliv samozřejmě jsme velice opatrní, a oni jsou také velice opatrní, tak se nám zdá, že toto je velmi vzdálené demokracii. Eh, když si vzpomeneme na to, co eh, mezi únorem a eh, červnem 2011 říkala armáda, a já jsem to slyšel opakovaně vysvětlovat panu Barosovi a paní Eštonové, oni tehdy tvrdili, že jsou ochotni před prosincem 2011 vlastně se vzdát své moci ale když to tedy srovnáme s tím, co se stalo ve skutečnosti, tak samozřejmě to v nás vyvolává různé otazníky. I když je tady velká nejistota k tomu, co se stane v příštích týdnech v Egyptě, protože musíme vyčkat výsledky, které budou vydány ve čtvrtek, potom eh, jmenovaný prezident eh, také jmenuje premiéra a vytvoří se vláda. Ovšem je, jisté je, že v příštích měsících legislativní moc bude v rukou ozbrojených sil a ozbrojené síly si také eh, vyhradili právo jmenovat eh, ústavní komisi a zároveň právo vetovat eh, článek budoucí ústavy, pokud se budou dodnívat, že je v rozporu s vyššími zájmy země. Neboli máme tady důvody k tomu, abychom měli velké znepokojení k tomu, co se děje v Egyptě, k, této, k tomuto přechodu. 13. června minulý týden minister spravedlnosti přijal dekret, který umožňuje vojenským funkcionářům, aby eh, zadrželi civilní obyvatelstvo civilní jedince. A tady si samozřejmě také můžeme klást otázky, jaká je asi motivace a jaké budou mít důsledky, jaké bude mít důsledky takový dekret. Minulý víkend eh, tedy proběhly třetí volby, které eh, proběhly za poměrně rozumných podmínek po téměř 60 letech autokratického režimu, takže i když samozřejmě můžeme být rádi za to, eh, co tam eh, se zatím událo, že tady byly dobré podmínky pro volby, ale přeci jen jsou tady rozhodnutí ozbrojených sil, která nás znepokojují a měly by znepokojovat všechny demokraty a všechny, kteří mají zájem na eh, podpoře demokratického přechodu v této zemi. Co by měla udělat Evropská unie? V tuto chvíli musíme opakovat, že podporujeme demokratický eh, přechod této země, přechod k demokracii a že jsme ochotni se pustit do dialogu s orgány, které budou demokraticky zvoleni. Doufejme, že to bude tedy ten jmenovaný prezident plus eh, vláda. A eh, Zároveň musíme připomínat eh, ozbrojeným silnám jejich slib, že chtějí předat moc civilnímu obyvatelstvu což ovšem um, pravděpodobně tak nebude, protože si uzurpují legislativní moc. A za třetí musíme dbát na to, aby proces přípravy nové ústavy bude co nejinkluzivnější. To znamená, že se do něj zapojí všechny segmenty egyptské společnosti a dále musíme tlačit na egyptské orgány, aby přijeli nutná opatření proto, aby se e, zastavilo zhoršování ekonomické situace. E, například e, by tady měla být uzavřena smlouva s měnovým fondem a potom by měli splnit podmínky pro makroekonomickou pomoc, tedy kterou bychom jim poskytli třeba my. La lista degli interventi. Il primo... Děkuji, tímto zahajuji náš seznam řečníků. Jako první vystoupí pan poslanec Sala Franka. Každý řečník bude mít dvě až tři minuty, tak abychom si mohli ještě vyslechnout odpověď a příbačnou dodatečnou otázku. Děkuji, pane Mingarevi, že jste přišel mezi nás jako zástupce SVČ a vysvětlil nás aktuální události, ke kterým došlo v Egyptě. Říkala jste, že odborníci z Evropské unie eh, vyhodnotili druhé kolo prezidentských voleb v Egyptě, navzdory tomu, že Evropská unie nebyla pozvána vyslat eh, pozorovací misu misi v pravém slova smyslu. Ale experti tedy v přítomní v zemi byli a já bych rád věděl, eh, kdo to byl, kolik jich tam bylo a jaké další mezinárodní pozorovatelské mise tam byly a k jakému přesnému hodnocení eh, se dospělo. Vy jste nám tady popsal, jak situace předběžně vypadá. Samozřejmě konečné výsledky druhého kola voleb ještě nemáme. Slyšeli jsme to číslo Mursi 52% hlasů. Ale co se stane, pokud eh, jeho protivník eh, Šafík tento výsledek spochybnění, bude se to řešit před ústavním soudem, nebo jak eh, bude možné eh, situaci vyřešit. A ještě druhá věc, to se týká druhé části vašeho projevu. Eh, týká se to toho, že byly volby do dolní sněmovny parlamentu prohlášeny za neplatné. No, týkala se to tedy eh, těch individuálních poslanců a poslanců, tedy kandidátů a kandidátů, kteří byli na kandidátkách jednotlivých stran. Eh, jak tedy vypadá situace v tomto smyslu? Budou muset být vypsány nové volby a pokud ano, tak eh, se ptám, v jakém právním rámci se to celé bude ohradehrávat. Nemáte pocit, že by bylo nutné opravdu vyhlásit nové volby? Samozřejmě, eh, až budou k dispozici výsledky prezidentských voleb, tak eh, budeme tedy vědět, kdo je prezident, bude jmenovat premiér a bude se vytvářet nová vláda, ale proto, že ještě nová ústava není k dispozici, tak v podstatě je zde jakási legislativní nejistota. Proto bych rád věděl, co si o tom myslíte vy a až dojde k vyřešení Eh, těchto sporů ohledně volby prezidenta, nemáte pocit, že bude potom nutné vyhlásit nové parlamentní volby, tak aby se odstranilo toto vákum a aby se zajistilo to, že Vrchní vojenská rada již nebude mít v rukou legislativní pravomoc? Děkuji, říká pan předseda. A nyní má slovo další řečnice. Děkuji, Pane předsedo, děkuji pane Mingarelli eh, za to, že jste přišel a za vaše informace. Já musím říci, že jsem velice smutná z toho, jak se vyvíjejí události v Egyptě, ale nepřekvapuje mě to. Já jsem byla jednou z těch, kteří doprovázeli našeho předsedu 19. března do Egypta. Bylo to ten den, kdy se konalo referendum a viděli jsme, že skutečně ti lidé jsou velice nadšení tou možností, že budou poprvé volit. Ale také jsme měli kontakty se zástupci úřadu i občanské společnosti a okamžitě jsme vycítili, že ten vývoj pravděpodobně nebude úplně dobrý, protože bylo jasné, že tam existují lidé, kteří mají zájem na tom, aby to všechno nešlo dobře. Možná bychom to měli říci jasně, že to, že bylo odmítnuta eh, nějaká volební pozorovací mise EU, tak to má svůj význam. Je jasné, že tam jsou lidé, kteří nemají jak si eh, zájem na tom, aby ten proces byl celý transparentní, aby se mohla projevit eh, vůle egyptského lidu. A to je špatné znamení. Podobně jako když jsme měli uh, Eh, jak si ty, ty informace o tom, že aby eh, třeba při těch demonstracích 8. března, že byly ženy kontrolovány, jestli jsou pany a tak dále. kdy zatím ještě nebyl nikdo potrestán za takovéto přečiny. A ta situace pokračuje třeba na Sinaji. Dneska jsme měli tady v parlamentu briefing eh, s lidmi z Eritreji, kteří vlastně nám tam předkládali dokument, eh, důkazy o tom, co se děje za hrozné věci, za skandální věci eh, v, mezi kmeny v Eritreji, eh, kteří, mezi těmi lidmi, kteří se snaží přecházet hranice. Že nejde o to, že se jenom vyžadují výkupná od těchto velice chy, chudých rodin. Začínalo to loni 6 tisíci dolary na osobu, teď 60 tisíc dolarů na osobu. Lidé jsou popravováni, znásilňováni, eh, je to celé komercionalizované. My máme skutečně obrovské množství důkazů, dokonce je to celé třeba i nafilmované. A toto je oblast, kdy by určitě měla zasáhnout egyptská vláda. Měli by zavést pořádek na Sinaji, ale vidíme, že oni se snaží spíše naopak jak si eh, tu vůli těch lidí, ty lidi více nabudit v této oblasti. Takže všechno to, co říkal pan Mengarele, je velice relevantní, ale pokud jde o silení Evropské unie, tak si myslím, že je důležité. Musíme říci, že me, dostanou méně za méně a více za více snahy. Musíme to říct naprosto jasně, jako to říká paní Lady Ashtonová. Já se chci zeptat pana Mingareliho, protože teď byla předložena zpráva o vývoji, o zhodnocení vývoje eh, v těch arabských zemích a zjistili tam, že že bude docházet k růstu, který musí být zaměřený na vytváření pracových, pracovních míst. To je samozřejmě také v souladu s tím, co chtějí lidé, ale uh, musíme dát, klást důkaz na, to, na zásadní, základní hodnoty demokracie a zprávy. Co vy tedy můžete pro to udělat, abyste to podpořili, i když e, nemůžete třeba někdy jednat s vládou, když ta vláda není demokratická? Ale jak můžete pomoci občanské společnosti? Děkuji. Brandner. Brandner, prosím. Thank you, Mr. Mingarelli. Merci beaucoup pour uh, votre... Děkuji, pane Nelili, eh, za to, že jste nám tady sdělil um, vaše dojmy, vaši analýzu. Samozřejmě s vámi souhlasíme. Myslím si, že to je opravdová stra- eh, tragédie. My jsme samozřejmě také v kontaktu eh, s, třeba i s mládeží, která chovala veliké naděje a v tuto chvíli už jsou vyčerpaní, o, o naděje přišli, nemají už ani vizi, kam by chtěli směřovat každém případě na konci se zmínil otázku ekonomické pomoci, e, finanční pomoci a má otázka zní, za jakých politických podmítek bychom byli ochotni takovou pomoc poskytnout, protože samozřejmě e, tam je vždy potřeba Eh, souhlasit s určitými podmínkami, pokud jde o Mezinárodní měnový fond. A teď je otázka, jestli my opravdu budeme vyžadovat tyto politické podmínky pro veškerou pomoc. Myslím si, že je to velice důležité. A proto je důležité, jaké budou naše požadavky, které budeme mít na tyto ozbrojené síly mít. Pani Nec. Pane předsedo, vážení kolegové, nejprve bych se chtěla omluvit panu Mingarelimu. Jsem tady abyste mě viděl. Omlouvám se za to, že jsem tady nebyla během první části vašeho vystoupení, ale slyšela jsem každopádně ten konec. Sdílím vaše znepokojení, opavy eh, a také určité rozhorčení všech kolegů. Myslím si, že se jednak musíme snažit uchovat demokratický proces do té míry, do které to bude možné, nebo ho obnovit. A myslím si, že musíme pamatovat na lekce prvního pokusu demokratizace v Alžírsku asi před 15 lety, pokud si dobře pamatuji. Tehdy všichni eh, říkali, eh, že je to velká úleva, že druhé kolo eh, prezidentských voleb bylo zrušeno ale potom eh, přišly další výsledky eh, a ty se nám také vůbec nelíbily. Takže to jsou věci, eh, nad kterými musíme uvažovat. Paní Anna Gomez tady říkala, že velice logicky, že nemůžeme říkat pouze more for more, ale i less is less. A přece nemůžeme přihlížet, aby se celý tento region velmi rozpadl a aby se situace úplně zhoršila. Musíme to tedy sledovat a budete mít naši podporu. Mohla, možná, že byste také mohl říci, co si myslíte, že bychom měli udělat, aby se maximálně zachoval demokratický proces um, a, um, tedy to vše v těch volbách. Děkuji. Tánok. Pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. My jsme začínali tím, s tím uh, arabským jarem, to jsme měli všichni velkou Eh, naději. A teď už je to arabské eh, obrození a nevím, jak to historie nakonec pojmenuje zpětně, ale zdá se, že máme před sebou Eh, vlastně možná tedy nového zvoleného prezidenta za muslimské bratrstvo, pana Mursího. Teď došlo tady k tomu rozpuštění parlamentu, bude nová ústava, takže já se chci zeptat, jak toto můžeme kontrolovat, jaká, jaká bude inventura těchto událostí. Co se stane, že když prezident Mursí bude chtít eh, třeba přehodnotit eh, tu mírovou dohodu s Izraelem? Budeme taky pozastavovat pomoc? Podobně jako Madame Gomes říkala, less is less, to znamená, musíme mít, dostávat nebo dávat menší podporu, za menší rozvoj. Rozhodně si myslím, že bychom to měli takto uplatňovat. A co když bude docházet k persekuci koptských křesťanů, kteří se velice bojí toho, to současného vývoje? Eh, jaká bude vývoj v oblasti ochraně eh, menšin? Můžeme skutečně věřit vládě, že bude a armádě, že bude skutečně ochraňovat tyto nejzranitelnější eh, skupiny v egyptské společnosti? ekonomika je teďka úplně na kolenou, turisté nepřijíždějí, zahraniční investoři se bojí, teď tam skutečně spolehají pouze na saudsko-arabské peníze, které přišly ve velké tranši třeba minulý týden a určitě tam eh, nebude to bez závazků. Eh, takže tyto vztahy jsou tam velice výbušné a já se toho opravdu bojím, takže mohl byste se k tomu vyjádřit, pane Mingarale. Děkuji. Děkuji. Pan Majer. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu uh, eh, Mingarlimu za informace, které nám sdělil. Eh, skutečně nám tady vykreslil nerůžový obrázek, pokud je o plnění těch eh, cílů revoluce z náměstí. A skutečně tady se zdá, že došlo k ústavnímu puči vzhledem k tomu, že SCAF, vojenská rada, už přišla s těmito dekrety, eh, kterými si, jak si dává větší pravomoci, mnohem větší pravomoci než ty, které měly původně jim přináležet a anulovali vlastně eh, pravomoci dolní komory sněmovny, což je samozřejmě hrozné. Myslím si, že tady musíme nějakým způsobem zareagovat. Ale je, a ujasnit si, kam vlastně ta situace má směřovat, protože mu barák byl odstraněn, ale proč tedy nemůžeme také nějakým způsobem zareagovat na tyto osoby, které teď vlastně uspořádaly tento vojenský puč. Máme revoluční soud pro sociální eh, spravedlnost, máme policii, vojenskou policii, A já doufám, že ti občané, kteří mají teď pocit, že byli podvedeni těmito současnými událostmi, že se tady původně snažili zbavit diktátora, ale teď to směřuje úplně jinam, tak myslím, že tyto občané mají právo a musí se nějakým způsobem vyrovnat i s tímto ústavním pučem. A skutečně souhlasím s tím, že to je velice obtížná situace a doufám, že my jako Evropská unie jako budeme schopni sehrát svoji úlohu eh, v tom, abychom, aby se napravil tento ústavní puč a aby skutečně tady vyhrála vůle lidu v Egyptě. Děkuji. Děkuji. Pane Mingarelli, teď máte slovo, abyste mohl odpovědět. Eh, děkuji. Nejprve na tu první otázku. Pan Franka. Jak víte, tak eh, byli vyslány, mm, vysláni experti, kteří měli pozorovat volby v Egyptě, měli také vyslovit doporučení, aby se vylepšily příští volby. Takže vlastně eh, to nesouviselo s tou vaší misí v Alžírsku nebo s tou misí eh, v Tunisku. Bylo jich málo, nemám přesná čísla, ale byla to hrstka expertů. Mě by eh, tedy Eh, tedy jestli si můžete potom z toho udělat nějaký závěr. Musím na to odpovědět na tu druhou otázku, že tady byly různé organizace, například Carter Center a naše delegace, ta tam byla také a byla v kontaktu se všemi organizacemi, které poz... naše delegace byla v kontaktu se všemi organizacemi, které pozorovaly volby a e, empiricky e, tedy Víme, že volby nebyly dokonalé, eh, samozřejmě, že by byl velký prostor pro vylepšení těch podmínek, za kterých proběhly, ale i když tam byly nesrovnalosti, tak tyto nesrovnalosti pravděpodobně nebyly eh, tak silné, aby ten výsledek byl eh, vyvrácen nebo změněn nebo zkrátka neuznán. Je to pouze empirické Eh, vnímání té situace, ale tak to je. Byli jsme tady mezivládní, eh, nevládní organizace, které sledovaly situaci. Potom za druhé, jestli výsledky Šafik pochybní a co uděláme. Musíme doufat, že až volební komise vysloví definitivní výsledek, tak ten, eh, kdo prohraje, to zkrátka přijme. Musíme doufat. Eh, nebylo by asi dobré, nebo mohlo by dojít potom k tomu, že by tam bylo odvolání před ústavním soudem a tady potom můžeme si představit několik možných scénářů. Samozřejmě je potřeba, aby právo bylo dodrženo a ty eh, instance, které říkají, eh, jaké je právo, tak musí rozhodnout a potom jejich rozhodnutí by mělo být akceptováno. A pokud ne, tak nevím, tak samozřejmě nevím. Budeme nad tím muset uvažovat a představit si všechny možné problémy, ale bylo také řečeno, že i když ten průběh celých eh, těch voleb nás neuspokojuje a i když bychom měli mnoho důvodů pro rozhořčení, když se podíváme na vlastně to zrazování ideálu revoluce, to je sice pravda, ale pokud nebude nebudeme nic dělat a budeme pouze přihlížet, jak se ekonomická situace zhoršuje, tak je otázkou, jestli nakonec eh, uděláme dobře. Jestli to bude eh, dobrý postup. Takže samozřejmě je to dilema, ale není to poprvé, kdy se s nějakým takovým dilematem setkáváme a budeme muset vždy si vytyčit několik alternativ a potom se podle toho rozhodnout. I když to samozřejmě nebude jednoduché. Ideální by samozřejmě bylo, kdybychom Eh, to, mm, kdyby ve čtvrtek byl eh, zvolen a odsouhlasen prezident, který by rychle jmenoval premiéra a potom zároveň ústavní komise by vypracovala ústavu a v nadcházejícím měsíci eh, po přijetí ústavy by proběhly legislativní volby. Je tady samozřejmě celá řada nejrůznějších hypotéz eh, a vše je podmíněné dalšími podmínkami, takže je to složité, ale bohužel eh, jistější eh, informace nemáme. Tedy je potřeba, abychom neustále tady vysílali signály mm, egyptským orgánům, aby věděli, že je pozorujeme, a pokaždé, když se odchýlí od demokratických principů, tak eh, ten, takové odchýlení bude tak či onak sankcionováno Evropskou unii. My máme určité páky vůči takovému státu, jako je Egypt, ale jsou, jsou to omezené páky, protože tady je mnoho hráčů a jiní hráči jsou významnější než jsme my. Mají větší vliv. Eh, potom má more for more vést less for less. Eh, já budu riskovat, když se k tomu vyjádřím, protože nevím, jestli mi život dá zapravdu, ale má odpověď je ano. Eh, má Evropská unie toho dělat více pro ty země, které eh, provádí eh, velké demokratické reformy? Pokud to tak je, tak potom by Evropská unie neměla váhat se snižováním své podpory pro ty země, kde to tak není. Bude to tak? Já nevím, já jsem pouze úředník a ti, kteří budou rozhodovat, ti to nakonec rozhodnou. Takže na to nemůžu odpovědět. Paní Brandner, je možné makrofinanční pomoc politicky podmínit. Ano, makrofinanční pomoc, ta vychází z dohody s měnovým fondem, ale nedovedu si představit, že by evropští politici eh, rozhodli o poskytnutí takové pomoci zemi, která by se rozhodla nejít cestou demokratickou. Eh, samozřejmě, že to není technické rozhodnutí. Nejprve je potřeba tady přijmout politické rozhodnutí, které vzejde eh, z politického posouzení toho transformačního procesu a potom eh, následuje teprve ta makrofinanční pomoc. Ale toto rozhodnutí je na radě, ne na úřednicích. Parlament také má svůj vliv v tom rozhodovacím procesu a já jsem si jist, že tady samozřejmě to bude muset být politicky posouzeno třetím, než se makrofinanční pomoc přidělí nebo ne. Můžu, můžu se samozřejmě mílit, ale toto je můj úsudek. Paní Nejc, co udělat pro zachování toho volebního procesu? Samozřejmě musíme i nadále vést dialog s orgány, i třeba s těmi odbrojenými silami a musíme jim vysvětlovat, že pokud zradí ideály revoluce, tak si vlastně kopou vlastní hrob, protože potřebují samozřejmě externí partnery a Evropská unie je jedním z takových partnerů, které potřebují. A myslím si, že prostřednictvím dialogu a přesvědčování můžeme mít naději, že do určité míry ovlivníme to, jak eh, ozbrojené eh, síly nakonec eh, provedou celý ten volební proces, jak se to bude vyvíjet. Pokud jde o Camp David, Neustále svým egyptským partnerům zdůrazňujeme, že musí skutečně naplňovat svoje mezinárodní závazky a povinnosti. A první z těchto mezinárodních povinností je dodržovat mírovou dohodu s Izraelem. Vy mi asi řeknete, že to nestačí, když to takhle řeknu. Ano, ale je to začátek a na každém eh, jednání, na všech úrovních skutečně hovoříme o těchto mezinárodních závazcích a povinnostech a skutečnost a o tom, že by nebylo v ničím zájmu, kdyby Egypt jaksi odvolal nebo zapomněl na to, jaké jsou jeho mezinárodní povinnosti vzhledem eh, k jeho geostrategické důležitosti. Děkuji. Dobře, můžeme tedy udělat výjimku a sbírat ještě další otázky. Hlasí se někdo další o slovo? Zdá se, že ne, takže můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, ale ještě předtím bych chtěl říci, že bahrajnská mise při EU nám řekla, že ministr pro zahraniční vztahy z Bahrajnu bohužel musel zrušit svoji cestu vzhledem k úmrtí a, nástu- a novému tady určení následníka trůnu. A teď tady mohu ještě dodat, že na kanálu číslo 17 můžete poslouchat tlumočení do arabštiny, pokud potřebujete. A teď tady se obrátíme k výměně názorů ohledně Sýrie. Bene, allora do il benvenuto ai nostri... Takže, dovolte, abych přivítal naše tři zpravodaje, paní Almalach je hned vedle mě pan Kamal Alagwani, aktivista syrské opozice, který byl zadržen a vězněn Eh, od roku 2005 do roku 2011 syrským režimem, spoluzakladatel syrské platformy, která je jednou z opozičních sil a ze Syrské národní rady odstoupil loni v březnu pan Usam al-Katlabi, člen Národní syrské rady, a pan Aitem Al-Malachi, kterého si za chvíli vyslechneme, je aktivistou ze syrské opoziční eh, strany, který byl v 80. letech také zadržen a vězněn. A byl opět zadržen a vězněn mezi lety 2009 a 2011. Také bych chtěl znovu přivítat panu Mingarelliho, eh, který nám pomůže opět při této výměně názoru a po té, co si vyslechneme všechny řečníky, pravděpodobně ještě budeme hovořit i o Bahrajnu. Na začátek bych chtěl říci, že situace v Sýrii se vyvíjí velice tragicky. Neustále se zvyšuje násilí, přesto, že existují tady snahy ze strany mezinárodního společenství o mediaci, tak se situace spíše blíží občanské válce. Evropská unie několikrát eh, zvýšila sankce proti režimu naposledy minulý pátek, ale dopad na tento režim se zdá být poněkud omezeným. Evropská unie také eh, žádá eh, větší začlenění eh, Rady bezpečnosti OSN, ale zatím nebylo možné o tom přesvědčit Rusko. Chtěla bychom poděkovat za tu to možnost se dnes vyměnit názory, abychom zjistili, jak se situace má. Mám tady několik otázek. Co může Evropská unie udělat proto, aby lépe podpořila míru, mírové řešení syrské situace? A jak dalece jsou um, vojenské složky a bezpečnostní složky důležité vzhledem k Rusku, protože tady mám právě na mysli tu základnu v Tartu, ve městě Tartus. A jaká je spolupráce mezi těmi jednotlivými složkami syrských úřadů? jakou možnost mají opoziční síly se vůbec shodnout na nějakém společné pozici, společné postoji proti režimu. A jaký má vliv náboženská otázka při vyřešení tohoto konfliktu? A jaký prostor bude mít náboženská dimenze v budoucí, budoucím vývoji v Sýrii? Takže teď bych chtěl dát slovo panu Spravodajovi a poprosil bych všechny, aby hovořili maximálně pět minut. Máme tady pana Aitama Al-Malacha, toho bych chtěl také přivítat. A začneme tady přímo vámi. Pět minut, prosím. Super. Thank you so much. Děkuji vám. Teď jsem tady, vlastně tady po druhé v tomto měsíci a byl jsem to i v roce 2005. Pan Kaiser, paní Brandner, paní Gomez a ostatní mě znají. Eh, už deset let žádám o svobodu a demokracii eh, pro Sýrii a vlastně se to snažím celý život. To, co se děje v Sýrii, to není jenom krize, která musí být zastavená co nejrychleji a jakýmikoliv prostředky. Ano, jde o humanitární eh, otázky, bezpečnost a politické otázky, ale také tam jde o skutečnou revoluci, o revoluci, která se snaží otevřít dveře změně. Naprosté změně, která by měla začít u režimu a politického systému, ale také by se měla týkat kultury této země. Občanská společnost a Občané Sýrie chtějí vytvořit nový, novou historii pro svoji zemi. Střední východ teď má tento pro, vlastně v sobě soustředí konflikty a problémy celého světa. A to, co se stane tady, bude mít vliv na celý zbytek světa. A z toho důvodu potřebujeme za, eh, principy demokracie a svobody, aby vyhrály. A musíme podpořit syrský lid v tom, aby jich dosáhl. A poté poté tedy zjistíte, že tam budete moci mít i dobrá přátele. Teď vlastně existují na středním východě dva možné scénáře. Za prvé rozdělit a bojovat a za druhé spojit se a spolupracovat. Potřebujeme mít větší projekt k tomu, abychom mohli spojit tento oblast, tak aby tito lidé mohli se vytvořit svoji vlastní budoucnost a abychom jim umožnili spolupracovat s jinými národy v duchu civilizace a míru. V současné době musíme uznat, že a přiznat eh, lidským eh, syrským obyvatelům eh, právo na obranu a musíme jim pomoci ho uplatňovat. Pokud věříme, že mají právo na život, jak jim můžeme upírat právo se bránit a jak, jak je možné, že je nechráníme před těmi krutými bandami a tím nelegálním režimem, který zůstává u moci pouze díky podpoře zvnější. Potřebujeme spravedlnost, ale pokud nám bude upřená, tak nadále se budeme bránit, protože bez ohledu na to, jaká bude cena, tak už nikdy v budoucnu nepřijmeme diktátorství, diktaturu. Myslím si, že to není situace, eh, ve které by mohlo fungovat rychlé řešení. Nemůžeme dosáhnout stability a míru v jednom, jedním skokem velkým. Pokud nebudete mít vy odvahu nám pomoci při dosahování demokracie a kulturní reformy. Nová demokratická Sýrie, které, kterou žádáme, musí být sekulární a respektovat demokratické eh, principy. Syrie není Irák, Libanon nebo Egypt. Demokratické principy mohou zjednotit všechny, všechny demokratické opoziční síly, A proto potřebujeme jakékoliv míromilovné řešení, ale musíme začít každopádně od spravedlnosti. Žádný dialog nemůže začít probíhat, dokud nedosáhneme spravedlnosti. Potřebujeme pomoc ze strany našich přátel a sousedů, potřebujeme mít podporu pro všechny občany, nejenom pro jednu stranu nebo jednu skupinu. Potřebujeme, potřebujeme tuto pomoc, abychom mohli vystavět demokracii a nikoli obnovit diktaturu. Děkuji. Thank you. Mr. Al- Děkuji. Pan Anmalach má slovo. Pět minut, prosím. Chin? Okay, okay. okay. Děkuji za tuto pozvánku. Vlastně tentokrát po třetí hovořím s Evropským parlamentem. Poprvé to bylo eh, přes Skype z Damašku a loni se sem přijel osobně s doktorem eh, Brhanem Leonem a tentokrát je to tady po třetí. Vy víte, co se zatím děje v Sýrii, všude prochází k masakrům a všechna města, všechny obce, všechny vesnice byly v podstatě rozbořeny. A takže teď eh, máme mezinárodní výbor, který nepodnikl žádný dobrý krok, kterým by podpořil Sýrii. Vzhledem k tomu, že Rusko vždycky vetovalo jakékoliv rozhodnutí a spolupracovalo s Iránem, s Hispaláhem a Libanonem. A teď jsme ztratili více než 20 tisíc osob, které už byly zabity a máme asi, tři, asi čtvrt milionu osob uvězněných a 1,5 milionu uprchlíků. Takže mluvit o tom, že je třeba jednat a že je třeba vést dialog s režimem, je naprosto nemožné. Myslím si, že Rusko je toho názoru, že Bašárův režim už patří minulosti. On je naprosto uh, eh, záležitostí minulosti. A stejné je to v Iránu. Ruský ministr mi řekl, mi poslal zprávu přes někoho, přes nějakého prostředníka, abych se s ním setkal. Také eh, minister zahraničí, zahraničí Iránu mi nabídl takovou schůzku, ale já jsem odmítl jet eh, do Ruska a také jsem odmítl jet do Iránu. Chia. A nejhorší je, že nemáme žádnou politickou perspektivu. Začal přemýšlet v arabštině. Budu tady pokračovat. Eh, الآن المجتمع الدولي يواجه السوريين بأن المعارضة مفككة. Zkrátka, chtěl jsem říci, že mezinárodní společenství Sýrii a místní obyvatelstvo považuje za rozpolcenou společnost. A já bych se vám chtěl zeptat, znáte jedno eh, jediné společenství, nějakou zemi, Eh, kde by se dalo hovořit o skutečné naprosté jednotě obyvatelstva. Pokud je o Sýrii, tak my možná samozřejmě nemáme jednotný pohled na věc v té opozici, ale máme základní pohled na to, co chceme. Chceme demokratický režim v Evropě. Znamená to, že legislativní moc, soudní moc musí být nezávislé, mocnosti, moci. A samozřejmě syrská opozice má různé pohledy na věc, například pokud jde o zásah zvenku, pokud jde o na, mm, nutnost, e, jak to má být s armádou, ale shodneme se na některých základních věcech. Nedávno jsme se sešli v Istanbulu a vytvořili jsme e, komisi z několika důležitých syrských osobností z opozice, abychom eh, se vlastně koordinovali. A v Káhyře budeme také jednat a tam vlastně založíme základy pro jednotnou opozici v Sýrii. A já doufám, že potom už nebude žádný důvod, proč by mezinárodní společenství nám nemělo pomoci uh, aby nám eh, nepomohli po 15 měsících zabíjení a devastace. Navázal bych na to, co říkal pan doktor eh, Kamal Vani. V Sýrii Eh, nejsou eh, dvě, eh, různ, dvě, dvě různá konfesní společenství, jako je tomu třeba v Libanonu nebo v Iráku. Jsou tady samozřejmě určité náboženské menšiny, ale naše společnost tady není takto rozpolcená na základě náboženského přesvědčení. Už velmi dlouho spolu žijeme v míru, poklidně a Jeden z dřívějších eh, premiérů, Fares Alcueri, byl křesťanem a velmi dlouho předsedal radě ministrů a zároveň byl také zodpovědný za ministerstvo kultury. A Eh, tento současný režim ovšem začal do toho vnášet nové aspekty, aby se zatím celý mohl skrývat. Syrský národ je jednotný ve svém úsilí, ve svých aspiracích, ve své snaze nabít větší svobody. Syrský lid není v eh, nábožensky rozpolcen, my nevycházíme, eh, naše společnost nevychází ze silného náboženského základu. Samozřejmě, eh, že eh, jsou tady i takové aspekty, ale když se jednalo v minulosti mezi Francií a Sýrií, tak Sýrie požadovala, aby až uplyne francouzský mandát, tak aby eh, vlastně nikdo nebyl stíhán. Signora El Katlami, prego. Prosím, pan El Katlami. مساء الخير كل الشكر للبرلمان الأوروبي ولجنة علاقاته الخارجية لإتاحة Dobrý den a děkuji. Děkuji Evropskému parlamentu a také vašemu výboru za to, že jste nás pozvali a že k vám můžeme hovořit. Je to poprvé, kdy zde vystupuji. Eh, syrská eh, revoluce pokračuje a syrské obyvatelstvo eh, požaduje větší svobodu a demokracii po eh, čtyři desetiletí syrský režim se vlastně předával eh, z otce na syna, eh, tedy vláda se předávala z otce na syna a nevedlo to k ničemu dobrému. Co se tedy stalo v posledních 15 měsících? Syrský lid se rozhodl u příležitosti arabského jara vzít do svých vlastních rukou svůj osud. My jsme například eh, nikdy nezažili žádnou podobu svobody, protože eh, režim eh, nám vystavoval velkému útlaku a postupně v různých epatách, v etapách režim se bránil otevírání a Eh, a eh, odolával snaze se otevřít eh, arabské lize a bránil také arabskému tisku, novinářům, aby poskytovali informace o tom, co se děje, stejně tak jako o OSN. Myslím si tedy, že mezinárodní organizace musí přijmout rozhodnutí, která umožní zabránit zabíjení a ničení syrského lidu. V tuto chvíli končí pozorovatelská mise, mezinárodní pozorovatelská mise OSN. Režim v Sýrii páchá masakr na svém lidu a myslím si, že to je důkaz pro celý svět. Důkaz toho, že tento režim nemá ani v nejmenší zájem o své vlastní obyvatele. Jediné, co ho zajímá, je uchvátit si moc, uchovat si ji i nadále. Režim už prokázal, čeho je schopný. E, může e, za, zavírat nevinné lidi, zabíjet. Musíme tento režim e, přičlenit k celé řadě eh, vojenských eh, jiných režimů. Syřané si přáli veškerými prostředky, které měli k dispozici, bránit se proti tomuto režimu. Tento režim se pokusil na druhé straně ukázat, že se chce otevřít, a propustil eh, některé vězně. Reagovali také na misi Kofi Anana tím, eh, že udělali určitá opatření, některé eh, vězni propustili, ale stovky tisíc dalších vězňů zůstalo připraveno o svobodu, zůstali ve vězení a syrský režim se pouze snaží Eh, ukázat něco jiného, než je skutečnost. Snaží se tvářit, jako že eh, lid vlastně nechce svobodu, ale spíše chce chaos a kráčí vstříc chaosu. Ale režim chce pouze obhájit svou vlastní existenci. Role, eh, kterou v tuto chvíli hraje Rusko v Radě bezpečnosti, Eh, díky eh, svému vetu, to nemá nic společného se syrským lidem. Uchování tohoto režimu může být považováno pouze za něco, co se dá srovnat eh, s režimem Miloševiče nebo s nacistickým režimem. Syrský režim opravdu je černou skvrnou v historii lidstva tento režim, který už funguje více než 40 let, už spáchal různé masakry a způsobil stovky tisíc obětí na životech a vězňů. Ovšem syrský lid si přeje svobodu. Chceme mírové řešení pro Sýrii. A to je to, oč tedy usilujeme. Chceme, aby náš lid měl právo vzít svůj osud do svých rukou. Děkuji. Dříve než udělím slovo kolegům, tak bych zde chtěla přivítat, či lépe řečeno poprosit o to, aby vystoupil pana doktora Gar- Min Gareligo a on nás seznámím s názorem SVČ na situaci v Sýrii. Děkuji. Jenom několik minut. Byli jsme informováni, stejně jako vy, o tom, co generál, který eh, řídí misi OSN, vyhlásil. To znamená, že se přeruší pozorovatelské aktivity této mise, protože násilí už přerostlo určité meze násilí se stupňuje, o tom hovoří všichni pozorovatelé a samozřejmě nás to všechny znepokojuje, protože riziko občanské války je stále větší a také stále více eh, hrozí eh, konflikt eh, náboženského charakteru protože víme, že místní generál se snažil tady tomu dát tento nádech a to se stále více daří. A to je znepokojivé, jak pro Sýrii, tak i pro celý region. Víme, že plán Kofi Anana nemohl být zcela zrealizován, ale na stole zůstává ta méně špatná verze, pokud chceme jít politickou cestou. A z tohoto důvodu Evropská unie podporuje a podporovala plán Kofi Anana. Evropská unie také přivítala iniciativu Kofi Anana a Ruské, Ruska vytvořit eh, to, čemu říkají eh, kontaktní skupina, kde by byli hlavní aktéři a která by eh, se měla na 30 dní sejít v Ženevě. Samozřejmě by tam byli tedy hlavní aktéři, Rusové a Čína. Je potřeba, aby se vedl soustavný dialog aby se nalezla společne, společná vize eh, toho, co by umožnilo eh, zvrácení eh, Asadova režimu. Evropská unie vyzývá všechny členy Rady bezpečnosti, aby přihlédli ke všem disponibilním alternativám, aby byl podpořen Ananův plán. Eh, především 18. července se povede diskuze o eh, prodloužení mise, protože mise byla naplánována na tři měsíce, dva měsíce už uběhly a za měsíc bude potřeba, aby OSN rozhodlo o budoucnosti této mise. Je také velice důležité, aby Eh, OSN zintenzivnili dialog mezi tady s Ruskem a Čínou, protože tyto země by mohly eh, vychýlit jazyček vách tím či oním směrem. Takže proto je potřeba, aby se zvážily všechny alternativy, především uvalení sankcí podle kapitoly 7, pokud jde o opozici tak eh, my samozřejmě po vás nechceme, abyste se v rámci opozice naprosto sjednotili. My víme, že tam máte určité eh, rozdíly eh, přístupu, ale to je přirozené. My chceme, abyste vytvořili společnou platformu, k tomu, jak co nejlépe navodit eh, politickou transformaci. Pokud různé opoziční strany nedokáží se alespoň minimálně dohodnout na podmínkách politické transformace, tak si jistě dovedete představit, že tím zkomplikujete eh, tuto politickou transformaci a převrácení Asadova režimu. Takže my po vás nechceme, abyste se všichni spojili do jednoho jednolitého hnutí. My eh, samozřejmě chápeme, že zastupujete různá etnika, různé politické názory, eh, takže eh, různé, různá náboženská přesvědčení, takže je jasné, že nejste zcela jednolití, ale jde o to, abyste vytvořili společnou platformu, která bude mít společnou vizi k politické transformaci. To se podařilo například v Libii a tam to bylo velice užitečné. Potom několik slov k tomu, co za kroky dělá Evropská unie. Samozřejmě nikdy to není dostatečné, ale snažíme se podporovat misi OSN. Vytvořili jsme fond 8 eh, eh, milionů eur na 25 eh, obrněných vozidel, které byly 12. května zaslány do Damašku a poskytli jsme také logistickou pomoc a ambulantní eh, jednotku, která by měla být zmobilizována, pokud eh, bude potřeba. Dále také poskytujeme finanční prostředky, které by měly umožnit sociální dialog mezi všemi zúčastněnými stranami. V humanitární oblasti bychom si přáli, aby dohoda mezi OSN a eh, syrijskou vládou aby se zvýšila humanitární pomoc až na aby pokryla až 1 milion osob, aby to vše tady bylo připraveno. My jsme tady připravili 30 milionů euro, 10 eh, milionů prostřednictvím ECO a 22 milionů eur prostřednictvím členských států. Samozřejmě není to dostatečná částka, ale přece jen je významná. A nakonec jsme se rozhodli zvýšit naši podporu eh, pro organizace hájící lidská práva a 8. června bylo schváleno 23 milionů eur, které mají podpořit občanskou společnost v Sýrii a také uprchlíky v sousedních zemích v Libanonu, v Jordánsku a Turecku. A také pracujeme na posílení sankcí. Minister zahraničních, eh, ministři zahraničních věcí se v pondělí sejdou v Lucemburku a tam eh, asi po 17. posílili opatření, která mají oslabit eh, syrský režim a pokud možno co nejvíce, aniž by ovšem se dotkli samotného obyvatelstva Sýrie. Takže to jsou kroky, které podniká Evropská unie Eh, v boji proti autokratickému režimu. Allora, numerose richieste di intervento. Děkuji panu doktoru Mingarelimu. Mám zde celou řadu řečníků. Pravděpodobně bude lepší je rozdělit do dvou skupin, abychom dostali cílené odpovědi. Jako první má slovo pan Salafranka na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejdříve naše hosty zde přivečně přivítat. Již jsme hovořili s paní vysokou představitelkou ve Štrasburku o situaci v Sýrii a to, co se nám neustále sděluje, ty informace, které dostáváme, to je pocit hněvu, bezmoci, rovněž neschopnosti mezinárodního společenství zastavit násilí v zemi. Eh, bylo se velice dobře eh, řečeno, jaké snahy podnikla Evropská unie v rámci OSN a Rady bezpečnosti, tak, aby se dospělo k alternativním opatřením. Plán Kofiho Anana zemřel dříve, než mohl být uskutečněn. Pan Mingarelli právě řekl, že nyní můžeme pouze konstatovat, že prezident Assad tímto způsobem získal pouze čas a že počet obětí neustále narůstá a nabývá obrovských rozměrů. Myslím, že zde je důležitá jedna otázka a to, co může učinit mezinárodní společenství, co může učinit EU proti vetu Ruska a Číny v Radě bezpečnosti OSN tak, aby se konečně eh, tato situace mohla vyřešit a násilí zemi zastavit. Jaké požadavky máte vy jako opozice na nás. Co si myslíte, že my bychom měli učinit vůči prezidentovi Asadovi? A ještě další otázka na naše hosty, která se týká k tomu, že se tady násobí ty kontaktní skupiny. Je to schůdná cesta? Či jinými slovy, jak to vypadá s tou kontaktní skupinou? Máte pocit, že by se toho mělo účastnit Rusko a Irán? A pokud jste proti, tak bych se vás rád zeptal, zda jste z toho názoru, že by byly na místě jisté iniciativy, například taková iniciativa, kterou navrhl francouzský ministr zahraničí z minulé vlády, či někteří politikové již z nynější vlády. Eh, byla by to tedy schůdná cesta, cesta řešení toho, jak zastavit násilí. Dobře víme, že pokud mezinárodní společenství tedy pouze ukáže svou frustraci a hněv, nestačí, jak tedy můžeme násilí zastavit. Předseda, děkuji panu Salafrankovi. Byl opravdu příkladný, co se týče dodržování časového limitu a nyní má slovo paní Ana Gomeš. Chci vyjádřit plnou solidaritu, solidaritu syrskému lidu a především to tedy znamená, že ano, rozhodně uznáváme právo syrského lidu se bránit a podporujeme to, aby Asadův režim a Asad sám, pokud přežije, tak aby byl tedy předveden před Mezinárodní trestní soud a souzen za zločiny proti lidskosti, za to, co tedy eh, jak se páchá proti syrskému lidu a za válečné zločiny. A ano, máme odpovědnost chránit my jako mezinárodní společenství, ale není vykonáváno, protože tomu brání především Rusko, ale i jiní, třeba například Čína. Ale Rusko má obzvláštní odpovědnost za to, že neumožňuje Radě, Radě bezpečnosti OSN konat. Nicméně mezinárodní společenství by mohlo něco udělat. Mohlo by to, udělat to, co neudělalo v Rwandě a mohlo by udělat to, co dělalo v Kosovu. Ale bohužel, a prosím, neodvolávajme se neustále na Ananův plán, protože i samotní ty, ty občané říkají, že Ananův plán a i samotní lidé, kteří se toho účastní, říkají, že nefunguje. A ten vývoj je obrovsky negativní pro nás všechny, nejenom pro ty lidi samotné je tragické, že tady Evropská unie je v krizi a dívá se jenom dovnitř. Bohužel také v Americe se chystají prezidentské volby. Irák a Irán jsou blízší sousedé Sýrii a dávají přednost tomu ďáblovi, kterého již dobře znají, tedy Asadovi. A tragédie je také, že uh, Arabská liga je totálně neschopná, nemož, nemůže nic dělat a bohužel tady ještě navíc nám to všechno blokuje Rusko. A tady mám otázku na naše syrské přátele. Ono je to do jisté míry negativní, že eh, opozice je tolik rozdrobená. V Libii, jak říkal pan Mingarelli, se opozice dokázala sjednotit, protože měla národní cíl, tedy zbavit se diktátora. Takže já bych chtěla požádat a zeptat se našich syrských přátel, co můžeme udělat pro to, aby existovala tato jednota mezi zástupci syrské opozice, tak, aby skutečně budete efektivně moci vyhnat tento režim a potom si budete moci vyřešit svoje jednotlivé rozdíly a uh, spory prostřednictvím, doufejme, demokratického procesu. Paní Mec, prosím. Pane předsedo, Vážení kolegové a kolegyně, především bych chtěla přivítat tři pány ze Sýrie. Pro několik z nich eh, jsem tady, jsem tady. Eh, pro několik z nich to není zdaleka první návštěva v našem parlamentu. Dále bych chtěla jménem své politické skupiny vyjádřit naprostou solidaritu svoji a své politické skupiny a svého politického hnutí Eh, solidaritu s vaším bojem. Já už tedy nebudu jak si zabírat více času tím, že bych vyjadřovala tu frustraci, který všichni, kterou všichni cítíme vzhledem k neschopnosti mezinárodního společenství, té nečinnosti, nemožnosti konat, eh, které, se kterou se potýká uh, mezinárodní společenství tváří v tvář obstrukcí, když to řekněme takto mírně, ze strany Ruska a Číny v mezinárodní společenství. Ale abych byla úplně upřímná a abych to řekla na rovinu, tak ono se zdá, že i kdyby nebylo veta ze strany Ruska a Číny, tak by jaksi nebyla přílišná chuť provést nějaký plný vojenský zásah v Sýrii. A abych tady tu otázku vám předestřela, pane Albany, eh, tu otázku předestřela úplně eh, tvrdo. jak chcete toho mír, míromilovného řešení dosáhnout? Samozřejmě pro nás to dilema spočívá v tom, zda by mělo dojít k vnějšímu zásahu, v ideálním případě by to nemělo být ani potřeba, ale takže se vás chci zeptat, jestli byste nám mohl trošku více říci o tom, jaký vy máte pocit vzhledem k tomuto dilematu, protože ono to je i vaše dilema samozřejmě. Já bych to velice ocenila. A konečně také jménem své politické frakce bych chtěla podpořit apely ne na to, abyste se sjednotili do jednot, jednotlivého, nějaké pardon, jednotného opozičního hnutí, protože to není realistické a není to ani vlastně demokratické. Ale abyste se spojili na nějaké aspoň minimální platformě toho, kam chcete jít a jakým způsobem byste toho chtěli dosáhnout. To by bylo velice užitečné. Děkuji vám. Madame Brandner. Paní Brandner. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít něčím. Co jste zmínil vy, eh, pane Minerali? Vy jste říkal, že po 17. se uvalují sankce. A já bych vám chtěla říct, že je to podle mého názoru velice smutné, že to má tak malý uh, dopad. Myslím si, že kdybychom uh, měli uh, v červnu, minulý červen, eh, seznam 200 osob, které bychom měli přidat na ten seznam eh, na kter- těch lidí, na kterých se bude uvalovat eh, sankce, tak by to bylo mnohem vlivnější. Já si myslím, že kdybychom to udělali, tak by se nám podařilo zabránit z velké části tomu, co dnes zažíváme. Myslím si, že je strašné, co se děje. Ale eh, možná, že bychom se ještě mohli někam posunout. Eh, jak bychom měli působit na Rusko? Eh, nestačí stěžovat se na tom, že Rusko se nepohne. Otázka je, jak bychom jim mohli dát nějaké pobídky, jaké pobídky bychom jim mohli nabídnout a jaké sankce, abychom s nimi pohnuli. Nestačí se na Rusko pouze stěžovat. Potom Další otázka. Mám jednu otázku, která se týká toho, jak dále spolupracovat se spojeným eh, národy. Jedna možnost by byla samozřejmě eh, toho, až přijde rozšíření té současné mise, aby se předělal její mandát, přepracoval, aby to skutečně byla mírotvůrná mise podle kapitoly 7, tedy ozbrojení pozorovatele. A nehovořím o stovkách těchto pozorovatelů, ale o tisících Ono je to něco jiného než vojenský zásah, ale přesto by to, jak si tam přímo do, eh, do praxe uvedlo nějaké uh, složky. Takže na to bych se vás chtěla zeptat, jak se na to díváte. Možná byste mi mohli také ad, eh, jak si adoptovat ten slogan Evropské unie jednotná v rozmanitosti, protože on to není jenom takový hloupý slogan, eh, on skutečně chce tady sjednotit lidi, kteří jsou různé, eh, lidi, kteří jsou různí, pardon, eh, u jednoho stolu. Pan Tanok má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s těmi, kteří říkají, že Ananův plán je v podstatě mrtvý, takže potřebujeme nějaké jeho přepracování. A samozřejmě že se připojuji i k volání po jednotnosti v rámci té opozice a také pokud by se vám podařilo najít nějakou složku alavickou, křesťanskou, tak by to bylo výborné. Eh, máme signály, že Bashar al-Assad, když tedy zůstane u moci, tak on jako jednotlivec možná není strategickým zájmem i ani pro Rusko, takže eh, pro Rusko by možná byl přijatelný i nějaký jiný vůdce eh, ze strany Bath, Takže já bych se chtěl zeptat, jestli by vám vyhovovala, jestli byste mohli souhlasit s nějakým takovým přechodným řešením, kdyby tam byl jiný vůdce z této strany, který by byl takovým předstupněm demokratických voleb. Je pravda, že šab- složky Šabíha, jak jsem to pochopil, kteří jsou především tady hlavně alavičtí, že jsou jediným eh, vlastně možným eh, zdrojem pro prosazování práva v Damašku, protože armáda podstatě už eh, z armády eh, mnoho lidí dezertovalo, takže jestli byste mi k tomu mohli něco říci. A chci se zeptat, jestli eh, Asad dále chce tedy přizvat Hezbalách a jeho složky, aby bránil jeho režim. Potom se chci zeptat, jestli je možné přizvat Tur- Turecko třeba, protože vlastně Kosovo bylo bombardováno i bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, takže jestli by to nebylo náhodou něco eh, takového možné a jestli by nebylo možné, aby přátelé Syrie přehlasovali jaksi veto Ruska a Čínské, protože tam je dvoutřetinová možnost. Ono je to vlastně té chartě v té listině, eh, která eh, ustavuje OSN, velice nejasně napsáno. A také jsme zmínili Mezinárodní trestní soud, ale to samozřejmě tedy ruská a čínské veto eh, znemožnilo. A poslední otázka, kdyby tam byl nějaký, nějaké, bylo nějaké omezení v vojenské intervenci, tak jestli by bylo možné, eh, vzhledem k tomu, že tady Rusko teď instalovalo velice možný, eh, velice, pardon, mocný systém pro vzdušnou obranu, protivzdušnou obranu, jestli by bylo možné něco takového využít. Děkuji, senior Meje. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Zítra generál Belput, eh, vedoucí pozorovatelské mise OSN, bude hovořit eh, v rámci schůze Rady bezpečnosti OSN a vysvětlí, proč došlo k přechodnému přerušení činnosti pozorovatelské mise OSN. A ten důvod je pravděpodobně ten, že žádná z obou stran, ani Asadova vláda, ani opozice, nechtěla se shodnout na mírové cestě, na mírovém řešení konfliktu a to, že došlo k tolika obětem na životech. Myslím si ovšem, že syrský lid si tuto situaci nezasluhuje. Robert Mut rovněž vyzval obě dvě strany, aby evakuovali uh, staré občany a děti, a to bez jakýkoliv podmínek. Bezpodmínečně by měly být tito lidé evakovány z oblastí, kde se bojuje. Myslím si, že poté, co zde bylo řečeno, je třeba zasáhnout vojensky tak, jako v Líbii. Nebyl jsem pro vojenskou intervenci v Líbii a rovněž ani nejsem pro vojenský zásah v Sýrii. Robert Mood, generál, rovněž totiž řekl, že v podstatě by veškeré strany se měly pokusit se e, shodnout mírovým způsobem a upustit od násilí. Ananův plán pro mě mrtvý není. A já apeluji na to, že pokud, aby se, když se bylo řečeno, že se v Ženevě má setkat kontaktní skupina, Eh, kde se zúčastní Irán. To je návrh Kofiho Anana, ne Ruska. On tedy řekl, že by bylo dobré, aby se tato skupina sešla, aby se tam eh, sešly opravdu veškeré strany, aby se politickým způsobem, způsobem zabránilo tomu, aby došlo k válce. Putin a Obama v rámci G20 společně o této věci diskutovali a zjistili, že tam jsou jisté oblasti, kde se překrývá ruské a lenické mínění a právě to jde směrem politického řešení. Řešení situace v Sýrii musí být politické a musíme vyzvat obě dvě strany, tak jak to řekl Robert Mood, Obě dvě strany totiž nesou odpovědnost za to, že ty snahy řešit konflikt mírovým způsobem jsou nedostatečné. Proto musíme obě dvě strany vyzvat k tomu, aby se věnovali tomu, jak dořešit konflikt mírovou cestou. Samozřejmě eh, Siska vláda je zastoupena člověkem, eh, který naše sympatie nemá, ale navzdory tomu je důležité se i nadále snažit o dialog a o to, aby se věci vyřešily mírovým způsobem. Děkuji. Nyní má slovo pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s panem Majerem v tom smyslu, že když se podíváme na situaci na místě, na tu eskalaci, tak je třeba opravdu vynaložit veškeré úsilí v tom smyslu, aby se naleslo politické řešení. Ale já jsem se chtěla věnovat eh, trochu jiné otázce. Chci říci, že z e-mailů a telefonních eh, hovorů eh, s lidmi v Homsu jsem a byly to rozhovory, které probíhaly v minulých eh, týdnech, eh, jsem se dozvěděl následující. A rád bych věděl, co si o tom myslí naše hosté. V Homsu asi 300 či 500 starších a nemocných osob je v současné době drženo jako rukojmí. To je strašlivá situace. A dále stovky vesnic, ve kterých žijí křesťanské menšiny, eh, je nyní eh, obtěžováno rebeli, syrskými rebeli, oni velice trápí. A já chci říci, pokud opozice eh, je schopná takovéhoto jednání, no tak pro nás je volba mezi dvouma syrskými stranami velice obtížná. Co si tedy myslíte o této činnosti syrských rebelů, kteří například eh, také zneužívají a mm, takové budovy, jako jsou kostely a tak dále, že úmyslně je uh, znesvědcují. A proto bych já rád si vyslechl od zástupců odcovice, eh, jaké jsou jejich znalosti o situaci křesťanské menšiny, o tom, co jsem právě popsal, a dále, eh, jaké jsou jejich znalosti o situaci kurdské menšiny, protože v Sýrii je významná kurdská menšina. Děkuji. Předseda Nyní bych poskytl našim hostům prostor pro odpovědi a rovněž bych ještě krátce položil otázku panu doktorovi Mingarelimu. Dobře víme, že Rusko má obrovskou váhu v Radě bezpečnosti OSN a proto bych se chtěla zeptat, do jaké míry eh, zatím stojí ruské strategické zájmy Dobře, víme, že Rusko má v syrském přístavu svou vojenskou základnu pro středozemní moře a já se tedy ptám, jak vypadá postoj Ruska, je možné se stáhnout, či mm, to není možné. Jako první má slovo pan Labvany. Ano, nejprve tři věci pokud jde o sjednocení opozice. Je 20 milionů eh, lidí v opozici, kteří bojují eh, proti režimu a tato opozice vznikla jaksi geograficky, není založena stranicky eh, a je tady rozdíl mezi opozicí v Sýrii a v zahraničí. Takže je potřeba sjednotit ty, kteří tedy jsou v opozici a co nejme, nejvíce omezit aktivity v zahraničí. Palestinský eh, úřad, eh, nebo zkrátka, pardon, udělali jsme, uspořádali jsme návštěvu do Ruska a tam jsme hovořili o situaci, ale neřekli nám nic konkrétního. Eh, Rusové ovšem chtějí eh, potrestat Západ za to, že se vměšuje do věcí Sýrie. Chtějí pouze přinutit Západ, aby se globálně řešily některé problémy, které ale nesouvisí čistě ze Sýrií. My jsme tedy žádali o to, aby naše země nebyla roztříšťována, rozpolcována. A pokud jde o mírové řešení, tak nám bylo řečeno, chceme mírové řešení. aby jsme řekli, dobře, jsme ochotni na to přistoupit, ale diktátor musí být svržen, musí odejít a potom možná bude možné aplikovat Ananův plán a to tím, že bychom tady vytvořili národní vládu, ale oni nám řekli, ne, Asad sám dobrovolně neodejde, je potřeba na něj vyvíjet tlak. Myslíme si, že zahraniční intervence by ovšem mohla narazit na nejrůznější překážky. Nejjednodušším řešením je podpořit vnitřní opozici tak, aby tato vnitřní opozice mohla sama vyvinout dostatečný tlak na režim aby nakonec vše se, mm, pokud možno mírově, vyřešilo. Takže musíme obrátit list. Je potřeba eh, připravit situaci na eh, příchod mírotvorných sil. Je potřeba eh, tam vytvořit rovnováhu a režim není dostatečně silný. Víme, že mnoho vojáků je ochotno eh, opustit eh, svou službu, ale je potřeba chránit jejich rodiny. Takže je potřeba podpořit mladé vojáky, bojující, dezertéry a musíme vyvíjet tlak na Rusko tak, aby snížilo své požadavky a tu cenu, kterou po západu chtějí. Ano, dochází eh, samozřejmě k páchání eh, trestných činů a zločinů také ze strany opozice ale musíme především potrestat ty, kteří dovolili, eh, aby nastalo eh, takovéto klima. Může za to režim. Režim způsobil tuto situaci bezpráví. Situace je opravdu v tuto chvíli nepřijatelná. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan Almalech. Já bych eh, se vrátil do minulosti, která není příliš vzdálená. Spiegel eh, eh, vydal eh, rozhovor s ministrem obrany, který říkal, že si moc uchvátili silou a že odejdou také pouze pokud k tomu budou silou donuceni. Masakry začaly v 80. letech a 70 tisíc No zkrátka, obyvatelstvo Sýrie bylo pod obrovským nátlakem a útokem a já jsem hovořil, nebo předložil jsem seznam 200 osob, které jsou vlastně, jsou to vlastně vrahové a požadoval jsem, aby tito lidé byli potrestáni. Vydal jsem tento seznam k dispozici. Uh, máme také seznam eh, lidí eh, v Evropské unii, kteří nesmí vstoupit na půdu Evropské unie, je tam 60 jmen a také bylo požadováno, aby evropský velvyslanec opustil Sýrii. Některé evropské země nám řekly, eh, že velvyslanci mají svůj úkol, chtějí působit a nechtějí být staženi, ale je potřeba, aby režim byl izolován. Pokud by ovšem to není už je příliš pozdě na tyto kroky, ale kdyby byly přijaty v minulosti, tak by už ten režim pravděpodobně stroskotal, eh, už by nebyly u moci. Je to režim, který je vlastně schnilý zevnitř je prohnilý zevnitř. Je to jako eh, kdysi v Sovětském svazu, který byl velmocí a nikdo nepočítal s tím, že se jednoho dne den, ze, ze dne na den rozpadne. A v tomto případě je to ještě křehčí, je to ještě mnohem komplikovanější a ten režim se může položit opravdu de, ze dne na den. Opravdu musím opakovat, že režim v Sýrii může opravdu překvapivým způsobem padnout, takže to nikdo nečeká. A pokud se to stane, tak eh, budete muset vyřešit dilema. A bylo by potřeba zasáhnout nyní, už v tuto chvíli. OSN se může zabývat eh, otázkou Sýrie. Já jsem o tom hovořil na generálním schromaždění OSN a eh, oponenti, kteří se sešli v Istanbulu, mohou vyvíjet tlak, aby izolovali syrský režim. Je potřeba, aby Mezinárodní trestní soud eh, se začal zabývat eh, tímto případem. A četl jsem knihu s názvem Sýrie legalizovala zločin. A tak to je. Opravdu, režim v Sýrii přijal celou řadu opatření, kterými se chrání před budoucím odsouzením ze strany Mezinárodního trestního soudu. A já jsem osmkrát napsal uh, Asadovi a všem jeho ministrům, zasílal jsem jim nejrůznější dopisy a setkával jsem se s nimi, setkal jsem se s vojenskými hodnostáři, ale nikdo neslyší na nic nikdo není ochoten komunikovat a reagovat. Já upozorňuji na to už dlouhá léta, že v Sýrii hrozí krve prolití, ale nic nebylo vyřešeno. Žádná reakce. Potřebujeme tedy podporu mezinárodního společenství, abychom mohli svrhnout tento režim tady nemůžeme doufat, že je možné vést dialog eh, s tímto režimem. Skutečně to je iluze a mrzí mě to. Skutečně mě mrzí, když vidím, že evropští eh, politici, civilizovaní politici, eh, klidně podají ruku panu Asadovi. Děkuji. Já bych chtěl pohovořit o třech věcech Eh, které se týkají eh, pozice a strategie změn. Eh, na počátku tisíciletí, kdy Bashar al-Assad zdědil svou moc od svého otce, tak se v literárních salonech velmi hovořilo o spravedlnosti a o tom, co je možné dělat pro to, aby se hájila syrská společnost a Sýrie eh, zadržela celou řadu aktivistů, eh, kteří chtěli demokratickou transformaci. A eh, opozice v roce 2005 se změnila a arabské jaro v Damašku to byl pokus o další změnu Tomuto hnutí byl svěřen dialog ve snaze o demokratickou změnu, aby se zabránilo občanské válce. Ovšem reakce ze strany režimu byla eh, prudká, bylo to velké odmítnutí, vlna zatýkání, Kamal Baluji a další byli také uvrženi do vězení. Syrská revoluce propukla teprve poté, co syrská opozice ztratila naději na jakoukoliv změnu, na to, že by se mohli nějakým způsobem podílet na vládě. Na počátku této revoluce pan Bashar al-Assad se obrátil na obyvatelstvo a vedl Eh, válečné proslovy a vlastně brojil a nechal vraždit své oponenty. Dialog není možné eh, vést s nějakou koalicí, eh, protože u moci je jeden jediný a to je rodina Al-Assad. Eh, Aloité nedostali moc. Problém není s Aloity nebo s křesťany nebo s další náboženskou menšinou. V tom ten problém netkví. Nejde o ideologický, politický nebo humanitární problém nebo jiný problém. Jde pouze o revoluci, která bojuje za přežití, za důstojný život. To není záležitost náboženství, etnická nebo otázka menšin. Tady opravdu jde o přežití eh, opozice v Sýrii. To, eh, k čemu teď v Syrii dochází, je velké násilí eh, v terénu, které páchá režim. Jsou tady Eh, zločinci, recidivisté, kteří byli propuštěni eh, z vězení a násilí opravdu se stupňuje. Pan doktora Mengarli, máte slovo a potom se dáme další řečníky. Děkuji. Bylo moudré uvalovat sankce postupně ti, tak, že na počátku jsme v podstatě Asáda a některé členy jeho rodiny šetřili. Ve světle toho, co se událo až do současnosti, mám pocit, že máte pravdu, že jsme špatně odhadli Eh, uvalování sankcí, že jsme k tomu nepřistupovali dobře. Členské státy eh, většinou předkládají seznam osob nebo společností, na které budou sankce uvaleny a většinou eh, tady existuje názor, že je potřeba sankce uvalovat postupně, postupně zvyšovat tlak a že tím vlastně přinutíte druhou stranu, aby změnila své stanovisko a svůj přístup a že není dobré zatlačit najednou. Ale tady v tomto případě se ukazuje, že jste asi měli pravdu vy. Potom Rusko, o tom se tady hovořilo. Já si myslím, že tady je především potřeba přesvědčit Rusko o tom, že dostanou určitou úlohu v demokratické transformaci. Je třeba Rusko uklidit a e, dát jim to přesvědčení, že opravdu potom budou mít vliv i během demokratické transformace v Sýrii. A dále, za druhé, je potřeba je přesvědčit, že jejich politické, ekonomické zájmy v regionu budou i nadále zohledňovány. zohledňovány. Za třetí, podle mého názoru jim také musíme vysvětlit, že pokud budou i nadále e, podporovat tento režim, který je odsouzen a který ztratil veškerou důvěryhodnost, tak také oni eh, naprosto ztratí důvěryhodnost v arabském světě. Eh, je pro ně zajímavý eh, přístup Tartus. Já nejsem vojenským expertem, ale po té, co jsem slyšel a četl, tak vlastně by to nemělo mít velký vojenský význam pro Rusko. Nejsem samozřejmě vojenským odborníkem, ale eh, vojenští eh, odborníci to tak eh, tvrdí. Takže Tartus, tady má Rusko malý zájem. Potom pan Belder jsou stíháni kurdové a křesťané. S jistotou mohu říci, že křesťané a kurdové jsou velice znepokojeni, co přijde po Asádovi, tím, co přijde poté, ale v tuto chvíli nejsem schopen říci, že by tady docházelo k nějakému pronásledování křesťanů a nebo kurdu. Neříkám, že tomu tak není, že k tomu nedochází, ale nemáme žádné důkazy, eh, které by říkali, že kurdové a křesťané v Sýrii jsou stíháni nebo pronásledování. Děkuji. Bene, seconda lista. Děkuji, takže teď máme druhé kolo řečníků. Pan Lopez. Minutu a půl, prosím. Paní Romero López. Děkuji. Moje otázka se týká opozice. Existuje strategie, kterou opozice přijala. A pomocí této strategie se snaží vyhnout válce. A jeden z vás řekl, že se v podstatě shodnete na základní principy. Na základních principech, že víte, že chcete demokracii. A to je právě největší síla, kterou opozice má. tato strategie je velice důležitá a my máme 27 členských států. My musíme vědět, jaká je vaše strategie, abychom se mohli sjednotit a něco vám říci. Děkuji, pane předsedo. První kolo eh, odpovědí už tady mnohé objasnilo a pokud budeme vycházet z toho, že 20 tisíc lidí bylo zabito bez ohledu na ty, které, kteří byli mučeni, znetvořeni nebo zatčeni, tak eh, říkáme, že se chceme držet eh, plánu Kafy Anána, chceme vyjednávat, tak možná je to statečné, ale nevěřím tomu, protože bez eh, Asada nebudeme vyjednávat. A on zemi opustí pouze jako mrtvola nebo jako vítěz. Musíme si eh, představit, jaký je psychický stav diktátorů. Čaučesko něco takového také nepřežil. Eh, stačí se podívat na Líby, aby jsme viděli, co se děje. Přes Mezinárodní trestní soud eh, ten také nebude chtít jít, takže to pro něj není perspektiva a pro celý jeho klan to také není perspektiva. Válka s mocnostmi zvenku ta, to nemůže vy, vyhrát. Teď tady máme občanskou válku a e, to se vůbec vlastně nedá srovnávat s Líbí. Ale mám jednu zcela konkrétní otázkou. Pokud budeme věřit e, zprávám CIA nebo dalších tajných služeb, tak Assad má k dispozici obrovský sklad eh, s chemickými zbraněmi. Otázka je, že by je mohl nasadit. My se toho obáváme. A kdyby byl svržen, tak je to pouze, a to je otázka času, do kdy bude svržen, ale eh, víme, co se potom děje v takovém případě. Eh, můžete potom eh, nabít kontrolu nad těmito chemickými zbraněmi, aby se nedostaly do rukou jiných teroristů z al qaidi nebo dalších, aby mm, ty je potom zneužívali. Já většinou, jak vidíte, dodržuji řečnickou dobu, což není případ všech. Kolega Kelam. Prosím, pan kolega. Kelam. Já bych chtěl vyjádřit svoji solidaritu a obavy z toho, z toho vývoje. Pan uh, eh, Labány řekl, že svobodu není možné dosáhnout v jednom kroku, v jednom skoku. A zmínili jste eh, příklady ze Sovětského svazu. A já, vzhledem k tomu, že pocházím z bývalého Sovětského svazu, tak vám mohu potvrdit, že jakákoliv diktatura musí nutně jednou se zhroutit. Ale abychom toho dosáhli, musíme spolupracovat. Vy jste nás vyzvali především, abychom podporovali vnitřní opozici. Ale otázka je, koho máme podporovat a jak, jakými prostředky. Takže v podstatě mohu se pouze připojit k panu Mingarelemu a volat po nějaké společné politické platformě v Sýrii, protože eh, ano, za společným základem, takovou základnou by pro vás mohla být dosažení demokracie a spravedlnosti. Druhá otázka je, jestli stávající ústava může být základnou pro budoucí Sýrii, nebo jestli by měla být pozměněna. A jestli sekulární demokracie by mohla být takovým základem pro budoucí stát. A potom je tady jedna otázka, která se týká Ruska. My víme, že Rusko nadále prodává vysoce vyvinuté vojenské technologie Sýrie, třeba bojová letadla. A zároveň ujišťuje mezinárodní pozorovatele, že tyto zbraně v zdáném případě nemohou být nebo nebudou použity proti opozici. Takže jaký je váš názor? Používají se tyto zbraně proti opozici? Děkuji. Kolega Koppa. Paní Koppa. Děkuji, pane předsedo. Moje první připomínka v podstatě navazuje na to, co řekl před chvílí pan Kelam o Rusku. V dnešní době, dnes tedy, britské ministerstvo zahraničí vydalo uh, vyjádření o ruské lodi, která veze helikoptéry a rakety a střely a míří ke Sýrii. Takže já se chci zeptat pana Mingarliho, tady máme něco naprosto konkrétního, takže bude nějaká reakce z naší strany na takovou událost. A také bych chtěla eh, přidat svůj hlas k tomu sdělení, že tady skutečně náš parlament vyjadřuje solidaritu srdské opozici. A chci prostě říci, že mezinárodní společenství je v podstatě teď ve slepé uličce. Na jedné straně musíme všichni přiznat, že Ananův plán je mrtvý a nemůžeme ho ani resuscitovat, ale na druhé straně, a to je postoj naší politická skupina, tedy socialistů a demokratů, vojenská, vojenský zásah v této oblasti není možný, protože to riziko je příliš vysoké pro tu zemi, pro populaci, ale také pro mezinárodní mír a stabilitu v té oblasti. Nedá se to přirovnat k Libii. A ačkoliv Libie byla mnohem jednodušší e, případ, tak pořád ještě tady se vyrovnáváme s dopady té vojenské, toho vojenského zásahu tam. Také musím přiznat, že ze strany evropských obyvatel máme velice silný psycho, psychologický tlak, protože když každý večer vidí ve zprávách mrtvé děti v Sýrii, tak to je skutečně důvod pro silný tlak. Takže víme, že jsme ještě nedosáhli řešeního, řešení, musíme více pracovat na humanitárních otázkách a chtěla bych se vás zeptat, jak se vy k tomu stavíte. Děkuji. Poslední otázka. Pan Kaiser. Merci, monsieur le président. Paní de Kejzer, pane předsedo, Myslím si, že tady mezi námi je jasno v tom, jaké máme pocity vůči eh, Bashar al basádovi Ovšem otázka je, jak eh, přispět k jeho svržení. Eh, buď bude pokračovat a bude to strašlivá občanská válka, a nebo bude zapit, a nebo vyjednáme jeho odchod. Jiné řešení nevidím. Vy jste historicky viděno oponentem, víme to a já opravdu se před vámi skláda, skláním. Není to poprvé, že jste mezi námi a vy jste vždy vystupoval velice odhodlaně. My opravdu máme pomoci vám, eh, máme chuť vám pomoci, ale bohužel nevíme úplně, eh, jak na to. Říkáte podpořit opozici. Opozici, dobře. Eh, ano, samozřejmě máme tady opozici eh, venku, ale především také opozici uvnitř Sýrie, všichni ti mladí lidé, kteří se eh, snaží postavit režimu, ale my nevíme, jak jim pomoci. Vy víte, jak to je s arabskou, Saudskou Arábií a se všemi ostatními, jak se tady, tady obchoduje se zbraněmi. My jim zbraně nemůžeme poskytnout, potom vojenský zásah to by ještě více eh, zdestabilizovalo eh, celý region. Takže co můžeme udělat? Co můžeme udělat, pokud nevyvíjet pouze politický tlak třeba na Rusko, aby přestalo podporovat eh, Bašára a aby byl konečně někde odsouzen. My vidíme toto jako jediné řešení, jinak nevidíme nic, jak bychom vám mohli pomoct, aniž by to bylo destruktivní pro vaše zemi a pro vás. Non abbiamo moltissimo tempo per le risposte. Nemáme už příliš mnoho času na odpovědi, takže prosím. Šukran eh, jazilan. Eh, Děkuji. Eh, plán pro transformaci začne odchodem Al-Asada a vytvořením transformační vlády a vytvořením nové ústavy. Takový by měl být postup. Je potřeba podpořit syrský lid. Máme syrské přátelé, oni nám pomáhají, ale vy nám nemusíte pomáhat stejným způsobem. Po vás chceme eh, politický a diplomatický tlak, abyste nám pomohli pokračovat eh, a jiní vás potom jistě také podpoří, budou eh, vás napodobovat. Eh, pokud si bude muset Albasat vybrat mezi odchodem nebo smrtí, tak zkrátka odejde. Opozice je geografická a jediní, kdo nemají zbraně, jsou takoví ti běžní, dobří lidé, Jinak gangy ty eh, jsou vybaveny zbraněmi a pokud jde o poměr sil, tak tady je velice delikátní v celém regionu. A my bychom eh, tuto rovnováhu sil nechtěli nějak destabilizovat, ale samozřejmě bychom si přáli mírové řešení, protože pouze potom bude naše úsilí úspěšné. Pokud jde o mě, tak eh, zpráva OSN říká, že 3 miliony obyvatel Sýrie potřebují pomoc. Všechny miliony, eh, které byly vynaleženy, nebo budou vynaleženy. To bude stačit pouze na několik dní. Eh, my jsme se v Turecku setkali eh, s ministrem zahraničních věcí. Turecko navrhlo iniciativu zorganizovat mezinárodní organizaci, kde by měla být zorganizována pomoc pro obyvatele Sýrie, ale nic nebylo učiněno. Je tady potřeba dbát na dvě věci. Jednak humanitární pomoc a za druhé přinutit režim v Sýrii, aby souhlasil se vstupem humanitární pomoci, protože zatím ji blokují. Potom Svobodná armáda Sýrie. Eh, je tady tři tisíce eh, různých obrněných eh, vozidel, které jsou rozmístěny, tanků a další zbraně, které jsou tady rozmístěny ze strany režimu. Takže to je opravdu složité. Jednak je tady rozhodnutí OSN, eh, které říká, že je potřeba eh, eh, vytvořit příměří, ale příměří není možné. Příměří je možné mezi dvěma vyváženými stejně silnými stranami, protože my tady takovou situaci nemáme, tak to není, tak to není vhodné, protože na jedné straně je velmi vyzbrojená síla, na druhé straně obyčejný lid bez zbraní. Evropská unie je samozřejmě naším partnerem, máme tady dlouhou historii přátelství a my bychom chtěli vytvořit partnerství, chceme, abyste pomohli nám, našemu regionu, abychom mohli vytvořit demokratický režim, který bude respektovat lidská práva a občanskou společnost. My doufáme, že Evropská unie najde dobré prostředky, jak tyto věci zrealizovat. Myslím si, že pokud se bude pokračovat v politickém bojkotu, pokud se režim bude izolovat, tak to jsou dvě věci, které mohou přispět k tomu, že se to dostane tím správným směrem. E, další řečník. Je potřeba, aby Evropská unie stále více tlačila na Rusko v Radě bezpečnosti OSN, aby e, Rada bezpečnosti mohla přijmout usnesení, e, které přinutí Bašára, aby odešel a bude potřeba pomoci aktivistům, aby byli v bezpečí když manifestují. Je potřeba, aby to vše vysílali média, aby k tomu měli přístup. Eh, v Libanonu, eh, Turecku a jinde se nachází uprchlíci a je potřeba jim pomoci. Eh, někteří už jim pomohli, některé členské státy a my i nadále doufáme, že Evropská unie bude pomáhat těmto aktivistům, kteří se musí Eh, ukrýt na nějakém bezpečném místě, aby ochránili svůj život. To jsou taková praktická řešení, praktická pomoc, za to děkujeme. Upřímně děkujeme Evropské unii za veškerou pomoc, kterou nám eh, zatím v této oblasti poskytla. Je potřeba jednat rychle a ohrožovat Bašara al-Asada. Je potřeba mu v podstatě vyhrožovat, je potřeba ho přinutit k tomu, aby odstoupil i když eh, tam třeba nebude mandát OSN, i když tam eh, třeba nebude eh, usnesení Rady bezpečnosti, možná, že když nebude možné postupovat stejně jako na to v Srbsku, tak přesto musíme se snažit o určitá opatření. Pan Mingarelli. Evropská unie je proti militarizaci tohoto konfliktu. Ale samozřejmě ne všichni hráči mají tento postoj takže je důležité to alespoň vyslovit. Eh, za druhé, Evropská unie vydala embargo na zbraně a vyzvala všechny zúčastněné strany, především Rusko, aby přestalo dodávat eh, al-Asadovi zbraně. A za třetí, v tuto chvíli pracujeme na tom, aby naše sankce zabránily nebo zkomplikovaly dodávání zbraní. Například požadujeme uh, po eh, evropských společnostech, aby už nepojišťovali lodě, eh, které přepravují eh, zbraně do Sýrie. A pracujeme na dalších rozhodnutích nebo na dalších věcech s členskými státy. Děkuji. To lungo, molto interessante, ringrazio relatori. To byla dlouhá, ale velice zajímavá diskuse. Já mnohokrát děkuji našim hostům, přeji jim a jejich zemi jen to nejlepší. Děkuji rovněž panu doktorovi Mingarelivu, který byl vždy, jako vždy, velice přesný ve svých eh, vyjádřeních a vysvětleních.